zpravodajky a místo předsedkyně komise, které se bude týkat eh, přepracování smlouvy o nešíření jaderných zbraní v roce 2015. Slovo má paní Mogherini. Děkuji, pane předsedo. Toto, tato záležitost mi velmi leží na srdce na srdci. Jde o konferenci, která se bude konat v New Yorku od 27. dubna do 27. května a musím říci, že to je eh, nejdůležitější událost tohoto roku, pokud jde o smlouvu o nešíření jaderných zbraní. A já si pamatuju, že na slyšení v tomto parlamentu již v říjnu loňského roku jsem řekla, že eh, eh, tedy se v tom velmi angažuji a mohu potvrdit, že se tedy budu účastnit zahajovacího zasedání na této této konferenci. Zároveň se domnívám, že, jak, že Evropský parlament musí v této věci sehrát klíčovou roli. Pokud vím, tak v roce 2010 Evropský parlament přijal usnesení a snažil se tedy utvořit evropskou pozici eh, v této věci a myslím si, že by bylo velmi dobré, kdybychom v tom pokračovali. A toto je nepochybně eh, první příležitost, jak vést hodnotnou eh, diskuzi. To znamená, že je dobré, abychom tedy měli společnou Evropskou komisi, do které bude zapracován i názor Evropského parlamentu. A já bych vám tedy chtěla poděkovat za všechny příležitosti, kde Evropská služba pro vnější činnost pozvána do výboru a kdy spolu tady můžeme hovořit. Pokud se tady eh, vrátíme k letošní konferenci, eh, tak musím říci, že výhledy jsou poněkud smíšené. Názory eh, na míru implementace akčního plánu z roku 2010 se liší a samozřejmě, že názory je stále obtížnější sladit. V tomto kontextu bychom neměli ztratit ze zřetele několik otázek, které jsou regionální povahy, ale které by přesto které přesto jsou pro konferenci relevantní. Jsou to jednak jednání s Iránem, eh, kterým Evropská unie napomáhá eh, na základě eh, usnesení OSN. Kromě toho jde o mírové řešení syrské otázky a Chceme tady zdůraznit, že by to bylo ku prospěchu všech. Další prvek, který také lehce ovlivní výsledek konference, to je skutečnost, že eh, konference o bez, je, eh, bez eh, vojenských zónách, která se tedy konala a dě, já děkuji všem za nekonečné snahy. Děkuji Eh, zástupcům, kteří se o to zasloužili. Já si myslím, že všechno eh, přispěje k tomu, abychom tu konferenci co možná eh, nejdříve svolali. Pokud jde o ozbrojení, tak se konala intenzivní diskuze většinou mimo jednání NPT. Šlo o hrozné humanitární dopady jakéhokoliv použití jaderných zbraní. Kromě toho se nedávno konala široce koncipovaná diskuze ve Vídni. Někteří chtěli zavést právní zákaz jaderných zbraní. Někteří se zase přimlouvali za postupný, eh, postupné odzbrojování. Zkrátka se o tom stále diskutuje a jak víte, Evropská unie eh, se skládá z různých členských států, které zase mají různé pozice a také je to pro ně různě citlivá otázka. Velmi mě povzbudila skutečnost, že během konference v Londýně eh, nových, pět nových států tedy eh, se přihlásilo k cíli eh, zajistit svět bez jaderných zbraní a chtějí i nadále přispívat k, k vzájemné důvěře a k transparentnosti, což je podstatné proto, abychom tedy dosáhli pokroku v oblasti odzbrojení jaderného ozbrojení. Já se domnívám, že uh, Eh, konference, byť tedy jsme stále ještě eh, ve fázi, kdy eh, utváříme naši formální, náš formální postoj. V každém případě by ta konference měla tedy podtrhnout význam této smlouvy. My v tuto chvíli pracujeme se všemi členskými státy na formálním postoji, pro, který budeme prezentovat na konferenci. A jsem přesvědčena o tom, že se nám podaří této společné pozice dosáhnout podobně jako v minulosti. Kromě toho se osobně domnívám, ale je to také pozice Evropské unie, že NPT, tedy smlouva o nešíření jaderných zbraní, musí i nadále zůstat eh, uhelným kamenem politiky v oblasti nešíření jaderných zbraní a ozbrojení, A kromě toho je to velmi důležitý prvek v dalším rozvoji eh, použití jaderné energie k eh, mírovým účelům. Jak víte, eh, podporujeme univerzalizaci a provádění NPT smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Domnívám se, že budeme muset i nadále podporovat eh, vyvážený přístup a vyvážené provádění akčního plánu, který byl přijat v roce 2010 na konferenci o NPT. Tento akční plán eh, tedy se stal naší společnou cestovní mapou směrem k této konferenci. Kromě toho se domnívám, že tedy Eh, vyzveme všechny eh, signatářské země, aby dostály svým závazkům z roku 2010 a učiníme všechno, co bude v našich silách, proto aby tady tato konference naznačila eh, nějakou vizi, jak můžeme tyto závazky realizovat. Dovolte mi, abych v tuto chvíli představila některé detaily ze společné pozice Evropské unie, tak jak se v tuto chvíli vytváří, pokud jde o tři pilíře NPT samozřejmě s tou výhradou, že ta pozice zatím není oficiální, že se vytváří. Pokud jde o zbrojení, tak chceme znovu zdůraznit a potvrdit, že chceme pokračovat v jaderném odzbrojování v souladu s článkem 6 NPT. Chceme tedy mm, zdůraznit potřebu konkrétního pokroku, eh, především eh, snížením objemu jaderných zbraní. Kromě toho vítáme eh, pokrok, který, eh, ke kterému došlo. To znamená, že eh, státy, které vlastní arzenál, převzaly zodpovědnost a také tedy vítáme pokrok, o kterém hovoří Spojené státy a Ruská federace. Jde o implementaci smlouvy START. Budeme je vyzývat k dalšímu snižování objemu jaderného arzenálu a to všech druhů zbraní. A v této atmosféře doufám, že to, myslím si, že to tedy bude ta nejnáročnější eh, otázka, ten nejnáročnější úkol. Budeme tedy eh, navazovat na konferenci z roku 2010, budeme hovořit o vytváření důvěry, transparentnosti a tak dále. Kromě toho eh, budeme i nadále kontrolovat kroky v oblasti odbrojení a budeme zdůrazňovat potřebu společné snahy a Konkrétně eh, půjde o konferenci o ozbrojení, ta patová, patová situace, ke které došlo, pokud jde o pracovní program, eh, tak to je zkrátka nepřijatelné. Není to pouze věc, která by nás nepokojovala, ale je to skutečně eh, znepo, nepřijatelné. Je tedy potřeba abychom eh, v této věci dosáhli pokroku a abychom se tedy eh, na této konferenci věnovali ozbrojení. Další bod, který mi zvlášť leží na srdci a ve kterém jsem osobně byla velmi aktivní, to je eh, smlouva Eh, TCBT. Já si myslím, že to je velmi eh, důležité pro ozbrojení a nešíření jaderných zbraní a já osobně tedy eh, budu pracovat na tom, aby CTBT vstoupila v platnost. Je to tedy naše priorita, ne pouze moje, ale je to priorita Evropské unie. To znamená, že budeme i nadále sledovat tento cíl, ne pouze na diplomatické poli, ale také finanční, finančními snahami. Budeme tedy podporovat organizaci CTBT. Činíme tak již rok, od roku 2006 a já bych chtěla využít příležitosti a poděkovat Evropskému parlamentu za vaši podporu, eh, za finanční prostředky, eh, které jste v rámci CFSP poskytli. Já osobně se tady budu i nadále angažovat eh, v, v CTBT, budu se tedy snažit o dialog se zeměmi z přílohy 2. Pokud jde o nešíření jaderných zbraní, tak postoj Evropské unie je takový, že mezinárodní společenství stále stojí velmi, před velmi závažnými úkoly, na které musíme eh, reagovat, tak abychom si zachovali eh, důvěryhodnost eh, režimu NPT. Zdůrazním tedy to, že primární zodpovědnost nese Rada bezpečnosti OSN a to se týká i případu nesouladu. Já nebudu uvádět jednotlivé případy, Eh, pokud to bude potřeba, mohu se k tomu později vrátit, k některým těm konkrétním případům, které možná ve svých příspěvcích zmíníte. Pokud jde o mírové použití jaderné energie, tak Evropská unie ještě jednou zdůrazní eh, svoji podporu eh, všem stranám v tom smyslu tedy, že mohou jadernou energii využívat k mírovým účelům bez diskriminace a v souladu se smlouvou v neposlední řadě mi dovolte zmínit ještě jednu věc, a sice jadernou bezpečnost. Domnívám se, že summit o jaderné bezpečnosti a s tím zpětý eh, proces je klíčový. Já osobně to eh, jsem to sledovala, když jsem sama byla eh, poslankyní a následně ministriní. Myslím si, že to je klíčová věc pro snížení hrozby terorismu a je to také Eh, klíčové pro zajištění mírového použití eh, jaderného materiálu. To znamená, že my všichni eh, bychom měli podpořit klíčovou roli, kterou se hraje Agentura pro jadernou energii, také Evropská unie, tedy musí se v tom angažovat, nicméně příspěvek do tohoto fondu byl podstatný od roku 2004, to bylo 40 miliard, to znamená, že to eh, byl velmi významný příspěvek a já vám tuto chvíli děkuji za pozornost. Děkuji, paní místo předsedkyně. A nyní zahájíme rozpravu a slovo budou mít nejprve zástupci jednotlivých politických skupin. Za Evropskou stranu lidovou má slovo pan Gáler na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Paní místo předsedkyně, paní vysoká představitelko, velice srdečně vám děkuji za vaše slova. Domnívám se, že v tomto tématu je v Evropském parlamentu široký konsensus. Tato konference jistě eh, bude Eh, reprezentována společným naším postojem. A domnívám se, že co se týká vyjednávání s Iránem, přece jenom dospějeme k dohodě. Podporujeme tedy z celého srdce snahy skupiny 3 plus 3 a domnívám se, že pakliže eh, v této oblasti dospějeme eh, k výsledku, k dohodě s touto zemí, takže se to projeví celkově velice příznivě na procesu nešíření jaderných zbraní. Já si nadále dělám velké starosti o jedné zemi a to je Severní Korea, kde dochází Eh, k jaderným testům třeba, že eh, panuje zákaz testů nukleárních zbraní. Eh, chci, abychom zůstali v úzkém kontaktu v Číně, abychom pánům v Pyongyangu řekli, že by se měli tedy umírnit. V jednom bodě jsme zažili špatný příklad v souvislosti s Ruskou a Ukrajinou. I v této souvislosti protože dohoda z roku 1994 měla jako centrální bod, že ukryje se, Ukrajina se zřekne svých atomových zbraní za to, že USA, Rusko a Velká Británie Eh, budou mít zaruč, zaručí hranice. Ale tak, jak to je v tomto případě, jak se chová Rusko, tak to je rozhodně není pobídka pro žádnou zemi, aby se jaderných zbraní zřekla. Naopak, některé země začínají eh, přemýšlet o tom, zda by nebylo přece jenom lepší mm, eh, mít nějaké nukleární zbraně, aby si zajistili vyšší bezpečnost. To rozhodně nemůže být naším zájmem a proto můžeme jenom doufat, že Rusko se navrátí na mírovou cestu v Evropě. Děkuji. E, ve jménu socialistů a demokratů e, promluví teď Ana Gomes, prosím. Od již 70 let, e, od 70. let Eh, musíme vzpomínat na události, ke kterým došlo. Eh, eh, počet států s nukleárním arzenálem ještě vzrostl a nyní se musíme zasazovat o to, aby smlouva o nešíření jaderných zbraní byla přijata všemi zeměmi světa už teď máme strategický konflikt v Evropě a nukleární válka je, je, se blíží velice nebezpečně, jak se zdá protože také země, která má nukleární zbraně, což je Rusko, nedodržuje budapešské memorandum. A musíme také pomýšlet na Afriku a Blízký východ. Je třeba, abychom naprosto jednoznačně označili to, co se tady děje. Nukleární zbraně neukázaly žádný odstrašující účinek. Proliferace eh, podporuje další a další proliferaci, šíření tedy eh, musíme se zasovat o to, aby Indie, Pakistán eh, a Korea spolu podepsaly tuto smlouvu a aby Severní Korea znovu vstoupila jako signatář této smlouvy. Máme pět starých nukleárních mocností. Dokud eh, budou održovat svůj nukleární potenciál, nemohou vyžadovat od jiných nukleární odzbrojení. A to je právě to, že eh, nové státy odmítají se připojit. Zejména když se podíváme na to, že prostě Pakistán, Irán a Izrael nejsou eh, signatáři této smlouvy. A eh, paní Morgerini již řekla, že dochází k revizi smlouvy CTET e a jistě e, musíme doufat, že se nám podaří získat další signatáře a stopy do kontaktu se všemi zeměmi. Evropská unie musí napřímit své diplomatické snahy, e, aby pomohla při e, využívání smlouvy jako nástroje a pro získání závazných slibů. Musíme také jednat s Francií a Spojenými státy. Děkuji a nyní má kolega Zambasky slovo na minutu a půl. Kolegy, uvažujeme gospožu komisar. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové, vážná vysoká představitelko. Nejdříve ze všeho chci říci, že na mě udělalo veliký dojem vaše energie a to, že jste tady na tomto plenárním zasedání. Už po několikáté. Mnohokrát vám za to děkuji. Já chci říci, že smlouva o nešíření jaderných zbraní je jediná smlouva, která se zabývá předcházení šíření jaderných zbraní, ale musíme se teď soustředit i na hrozby třeba eh, islámského extrém, islamistického extremismu, na hrozbu islámského státu, na hrozbu toho, že se ty zbraně dostanou do špatných rukou a na to by se měla tato hodnotící konference zaměřit, protože skutečně tyto zbraně jsou obrovskou hrozbou pro lidstvo, ale také je to důležitý prvek pro vnitrostátní bezpečnost. Garantují mír a stabilitu pro řadu zemí a je tedy třeba, abychom se zaměřili i na zabezpečení těchto zbraní. Je třeba odzbrojení provádět krok za krokem, ale také je třeba se zaměřit na podporu mírově, mírového využití těchto technologií, protože si myslím, že to je skutečně nejčistší zdroj energie. Děkuji mnohokrát. Slovo má paní Lezingová na minutu a půl ve jméno GUE. Děkuji. Kladu si otázku, proč eh, Evropský parlament eh, má o této konferenci pouze rozpravu, proč k tomu nepřijmeme usnesení, když je to tak důležité téma, protože si myslím, že by to byl velmi důležitý signál. Eh, smlouva NPT eh, byla důsledkem eh, Nagasaki a Hirošimi. Hrozba jadernými zbraněmi není přijatelný prostředek a nemůže se opakovat. Eh, dvě desetiletí po konci eh, studené války tu stále ještě jsou jaderné zbraně válka na Ukrajině nemůže být záminkou k tomu, abychom tu smlouvu e, ohrozili. Naopak, musíme diskutovat o tom, jakou roli tady má e, sehrát Evropská unie, jakou roli chce sehrát, protože je nepochybné, že na různých stranách jsou zastánci tvrdé linie a přesto minulý víkend osm e, velmocí Čína, Velká Británie, USA a Francie Eh, Rusko a Čína tedy přijali společné usnesení, které zdůrazňuje toto řešení. Nicméně v tomto parlamentu to nevzbudilo velkou pozornost, ani v tisku jsme se o tom mnoho nedočetli. Byť tyto konference právě v této době eh, jsou důležité, protože mohou vytvářet důvěru a mohou být eh, znamením toho, že všechny strany se snaží především o mír. Já si myslím, že tento eh, svět potřebuje především silnější hlas rozumu. Atomové zbraně konec konců ohrožují život nás všech. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo Amsebajos za zelené. Děkuji vám, pane předsedo, paní komisařko. E, mě těší, e, že mm, komise se angažuje v této otázce a také jsem pochopila, že komise si přeje úzkou spolupráci s námi v parlamentu a přeje si naše usnesení. Má předřečnice už na to upozornila a zimně to tak vypadá, že možná k takovému usnesení v parlamentu dojde ve srovnání s bývalými konferencemi o e, zkoumání situace o, ke smlouvě o nešíření jaderných zbraní, protože dříve tomu tak nebylo. Ale už tady zaznělo, že tady máme široký konsenzus. Hmm, a proč tady máme strach to vyslovit? Teď musíme vyslovit paní komisařce podporu, která ji potřebuje při té tak důležité práci. Smlouva NPT má vysoký význam a rozhodně by to nemělo být rozmělňováno. Měli jsme k tomu nedávno slyšení v našem výboru a jak jsem to já tenkrát pochopila, předpoklady nevypadají zrovna dobře že by mohlo dojít k prohloubení této smlouvy. Spíše to vypadalo tak na základě toho slyšení, já už jsem se zúčastnila, že už 50 let se stále jenom opakuje, konstatuje, že nebylo možno provést akční plán, který byl definován v roce 2010 a ani nebyly plněny ty dohody a ty plány, které byly vyvinuty před rokem 2010 Nechtějí-li státy odložit tuto smlouvu k ledu, je třeba, aby začaly konat. Musíme si uvědomit, co se koná na jihu a na východě našeho kontinentu. Je tedy třeba eh, podpořit pokrok, dosažení pokroku eh, v této práci eh, a v tomto stále nestabilnějším světě byste se, paní komisařko, skutečně měla zasazovat o to, abychom dospěli ke společnému postoji v tomto tématu. Je nesmírně důležité, abychom se silně zasazovali o odzbrojení, abych ráda věděla, jak hodnotíte předpoklady eh, k tomu dokáže-li tedy k prohloubení této smlouvy a nikoliv k jejímu rozmělňování. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo kolega Ukem na minutu. Děkuji. Od chvíle, kdy byla tato dohoda podepsána, se provedlo eh, mnoho práce, provedli ho tady signatáři, včetně Spojeného království, kteří pracují na odzbrojení. Ale konec studené války nepřinesl úlevu od hrozby jaderných, jaderných zbraní a uh, tuto chvíli je stále větší nebezpečí toho, že se zmocní takový zbraní třeba teroristické organizace. A nedávné události na Blízkém východě nám ukázaly, jak rychle se může bezpečnostní situace zhroutit. Takže myslím, že tady nikdo z nás není, kdo by chtěl vidět další centralizaci, pokud jde o bezpečnost a obranu. A Úroveň jaderného odzbrojení a nešíření zbraní, tato politika, je tedy nadále v rukou eh, členských států a musí v nich zůstat. E Děkuji a nyní na minutu a půl pan Frunzulika. Děkuji, pane předsedo, paní vysoká představitelko. Za prvé, eh, ta dobrá zpráva. Nedostatečný pokrok eh, ukazuje, že eh, konference v, roku dva, v roce 2015 eh, tady bude mít co řešit. Já si myslím, že je to jeden pozitivní bod, který nám umožňuje eh, obnovit důvěru v, této, v této citlivě, citlivé věci pokrok eh, v jednání s Iránem od nástupu nové vlády. Vypadá to, že problémy v klíčových otázkách byly překonány. Já si myslím, že bychom tedy měli eh, tento pokrok vtělit do smlouvy, eh, který by obsahoval akční plán, byly by tam tedy důležité nástroje a záruky takováto smysluplná dohoda by byla Mm, posilou pro, snah, pro jednání. Já si myslím, že tady potřebujeme vnést do těchto jednání větší transparentnost a toto by byl velmi důležitý krok eh, v evropské strategii. A nyní ta šp- špatná stránka věci. Rád bych upozornil vysokou představitelku na eh, budapeštské memorandum, eh, které bylo přijato v roce 1994 a eh, které tedy vedlo k tomu, že Ukrajina se zdala jaderných zbraní. Toto je riziko a krize na Ukrajině e, to ukazuje. Já tedy děkuji za pozornost a za vaši spolupráci. Děkuji. Děkuji, nyní má slovo pan Jurek na minuto. E, tak, jak musíme přečíst. Děkuji mnohokrát. Stejně jako musíme bojovat proti šíření jaderných zbraní, tak bychom také se měli pokusit bojovat proti zemím, které vyhrožují použitím jaderných zbraní, protože velice často jsou jaderné zbraně nástrojem v politice teroru. Například Rusko ve své vojenské doktríně říká, že mohou použít jaderné zbraně proti dalším zemím v případě, že vypukne válka. Takže paní vysoká představitelko, já od vás očekávám, že budete velice výrazně silně kritizovat takováto vyjádření, protože ruská, ruský postoj je takový, že vlastně vyhrožuje použitím jaderných zbraní členským státům Evropské unie. A potřebujeme mít celé jasné vyjádření v tom smyslu, že země, jako je Rusko, nepoužije jaderné zbraně proti zemím, které nevlastní jedené zbraně sami. Takže v tuto chvíli vás skutečně vyzývám, abyste takovou tu iniciativu eh, prezentovala na další konferenci. Pan kastaldo, jedna minuta. Děkuji. NPT, CTBT, tyto dohody. Mám bohužel příliš málo evropských občanů vůbec tyto zkratky nezná. A většina lidí, kteří se věnují mezinárodním vztahům, je kolikrát neznají. Takže tyto smlouvy mají obrovské cíle. A já si myslím, že většina případů porušení eh, přichází ze strany těch zemí, které, kterých se to až příliš týká. Pět z nich sedí v Radě bezpečnosti OSN s právem VETA, a to nemluvím o ostatních, jako je Irán, Pakistán a tak dále. A většina z těchto zemí nikdy vlastně použití těchto zbraní nevymazalo ze své vojenské doktríny. A to se nedá odůvodnit. A vy sama víte, že v roce 2013 a teď ve Vídni jsme zdůrazňovali tady eh, svůj závazek k odzbrojení ale je třeba, aby tento závazek sdíleli všichni. A to vše, včetně těch států, které mají podobný typ arzenálu. Především eh, vzhledem k geopolitické situaci eh, a ke konfliktu, který třeba probíhá na Ukrajině. Potřebujeme mít nějaký právně závazný nástroj a proto tady vítám myšlenku usnesení ze strany Evropského parlamentu. A jenom abych to uzavřel, myslím si, že Marshallovy ostrovy je třeba se zeptat jich, co to pro ně znamená a jak důležité je něco takového, takovéto eh, experimenty zakázat. My podporujeme jejich výzvu, aby tady Spojené státy také respektovaly tyto závazky. Děkuji, pan Kofort, na jednu minutu. Thank you so much. Děkuji mnohokrát, paní místopředsedkyně, za velice jasné vyjádření k nešíření jaderných zbraní, protože toto už nejsou, není v palcových titulcích novin a pro celou řadu lidí z mé generace a mladších se to možná může zdát jako problém minulosti. Máme tady eh, obrázky z eh, studené války, které už jsou dávno pryč, ale v tuto chvíli jsou, je napětí celosvětové velice silné. Samozřejmě nejakutnější je situace v Ukrajině, na Ukrajině, protože tam se vede válka prostřední, eh, přes prostředníka mezi ukrajinskými silami a bojovníky Ruska. Naši američtí spojenci považují, tady uvažují teď o dodávkách zbraní na Ukrajinu a my musíme skutečně hovořit o deeskalaci konfliktů a skuteč, o skutečném zákazu šíření těchto zbraní. Voláme tady po obnovení důvěry a možná i obnovení inspekcí, tak abychom zajistili, že skutečné stávající závazky budou ctěny. Je třeba, abychom zajistili, že rámec NPT se nestane novým fórem pro konflikt. Proto vás tady, na vás tady apeluji, abyste za Evropskou unii jasně řekla, že stávající napětí s Ruskem a za, mezi Ruskem a Západem nesmí pozastavit nebo zpomalit už odsouhlasené cíle, pokud jde o snížení jaderných arzenálů. Děkuji. Děkuji, pan Balčitis, za jednu minutu.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 Konference, o které hovoříme, ukazuje, že tady nebude žádné snadné řešení. Co se týče vyjednávání, to jistě nebude jednoduché. I Severní Korea je velice obtížný případ. V současné době vstupujeme do další etapy, a já teď zmiňuji krizi na Ukrajině a postoj Ruska v celém tomto konfliktu. NPT eh, měla umožnit stabilitu v období studené války a nám nezbývá než doufat, že v současné době naše úsilí povedou eh, k úspěchu a přinesou své plody. Děkuji mnohokrát. Nyní kolega Menifej na minutu. Pane předsedo, vážení kolegové, paní vysoká představitelko, s ohledem na konferenci týkající se NPT, eh, parlament rozhodl, že nepředloží žádné usnesení aby nebyla přerušena tradice, která tady byla zahájena v roce 2010, ale já si přece jenom domnívám, že bychom měli pozdvihnout svůj hlas především tváří tvář eh, k tomu, jak se Rusko chová na Ukrajině. Také musíme vést jednání s Iránem protože tady by jistě vysoká představitelka byla naprosto podporována Evropským parlamentem, což by jistě v jejím vyjednávání pomohlo. Domnívám se, že se tady jedná o zcela zásadní otázky a jednou z nejchoulostivějších záležitostí v zahraniční politice, ale můžeme jistě pokračovat v naší práci a možná nalézat i nové metody, jak překonávat slepé uličky. Tady pomýšlím například na nové podněty, aby přistoupilo dalších 44 států a to by bylo jistě důležité pro další pokrok. Děkuji mnohokrát a nyní zahuje proces Cash DI a na minutu má slovo Ne ha fakulta. Sorry, I thought you said Miss... Já se omlouvám, já myslela, že říkáte pan Ward a já jsem paní Ward. Uh, Nicméně já už se spolupracuji s občanskou společností a proto bych chtěla požádat příslušné orgány o to, aby vzali v úvahu rostoucí obavy těchto organizací a a také zemí, které nemají jaderné zbraně, pokud jde o ohrožení lidského eh, života a také ohrožení planety, která, která vzniká už jenom tím, že existují tyto jaderné zbraně společně s politickými zástupci více než 160 zemí jsem se účastnila vídeňské konference, kterou pořádala rakouská vláda a na které se hovořilo o humanitárních dopadech jaderných zbraní. Tomu předcházela stejně závažná konference nebo setkání občanské společnosti. A obavy těchto organizací a lidí, které zastupují, musíme vzít v úvahu, pokud jde o nešíření a mm, konečně tedy zákaz těchto zbraní. Děkuji. Děkuji, že jste také dodržela svoji řečnickou dobu. Pan Jakovič, minutu. I kolegama, koji jsou... Ano. Souhlasím s těmi kolegy a kolegyněmi, kteří dnes celou dobu hovořili o tom, že bychom měli přijmout usnesení k tomuto bodu. Myslím si, že Evropský parlament, pokud jde o toto téma, ukázal, že vystupujeme nebo zastáváme eh, jednoznačný názor, že jsme si vědomi nebezpečí jaderných zbraní, ne pouze proto, že by je některé země mohly využít k tomu, aby postupovali proti eh, demokracii a proti všemu, eh, co zastáváme, ale že by to spochybnilo fungování celého světa. A proto tedy chci zdůraznit, že potřebujeme usnesení. Pokud jsem teď si vyslechl všechny ty zásady, o kterých hovořila paní Mogherini, Jde o menší jaderné rezervy, menší eh, jaderné arzenály, o větší jadernou bezpečnost, tak si myslím, že musíme dosáhnout alespoň jedné věci. A sice e, smlouva CTBT o všeobecném zákazu jaderných zkoušek. Děkuji. A nyní pan Ferrero na minutu. Obrigado, senhor O desarmamento nuclear a nível... Děkuji, pane předsedo. Nukleární odzbrojení na mezinárodní úrovni má zásadní význam. Eh, proto je důležité, abychom posílili smlouvu o nešíření jaderných zbraní a eh, rozšířili počet signatářů. Eh, podle znění smlouvy má být zakázáno další říže, šíření jaderných zbraní stejně tak jako zákaz skladování nových nukleárních eh, zbraní. Ale přesto některé nukleární mocnosti se nevzdávají svého jaderného potenciálu. I v Evropě eh, jsou jaderné země a eh, na Blízkém východě také a tam bude sotva vytvořit bez jaderné pásmo. Mm, I v této otázce se tady měří dvojím metrem a to spochybňuje obsah celé smlouvy NPT. Izrael nepodepsal tuto smlouvu NPT a přitom požívá beztrestnosti eh, za spojenectví s Evropskou unii a to je tedy politování hodné, že tak velké frakce, jako je EPP a socialisté, eh, nás obrali o možnost eh, mít usnesení k této otázce. Děkuji, tím jsme ukončili rozpravu. Ne, přece jenom tady máme ještě jednu přihlášku do diskuse, takže máte minutu a budete posledním řečníkem, prosím. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Ano, já už jsem se přihlásil před chvílí. Jde o smlouvě, smlouvu o nešíření jaderných zbraní, <clears throat> o její revizi dubnu a květnu tohoto roku se v New Yorku bude konat konference, která chce tuto smlouvu revidovat. Je smutné, že stále ještě musíme hovořit o jaderných zbraních. Jaderné zbraně jsou považovány za něco, co je potřeba, čeho se nemůžeme vzdát. A v této souvislosti se samozřejmě nabízí otázka, jak je možno e, e, obstarat jaderné zbraně, které by byly bezpečné. Jde o bezpečnost všech před účinky jaderných zbraní. A Zároveň se domnívám, že jsme dospěli do bodu, kdy je potřeba říci, že jaderné zbraně jsou hrozbou pro celé lidstvo a že diplomaticky tedy nedosáhneme toho, aby byly odstraněny. Všechno ostatní jsou pouze krásná slova. Děkuji. Reprezentante Federica Mogherini, prego. Grazie, presidente. Uh, I will... Uh, Děkuji, pane předsedo. Já začnu jednou poznámkou, kterou tu zmínil jeden z posledních řečníků. Bylo to naprosto jasné a e, výstižné. Musíme chránit NPT, musíme ji posílit a musíme zajistit, že dojde k univerzálnímu uplatňování této smlouvy a musíme ji e, respektovat jak formálně, tak z věcného hlediska. To je tedy jádro sdělení Evropské unie Eh, která chce přednést na hodnotící konferenci NPT. Někdo jiný tady říkal eh, tady něco o těch generacích a k tomu se také mohu připojit. Tedy minimálně něk- někteří další poslanci zde v sále se také možná připojí. Ono se uh, velké části evropské populace, populace zdá až příliš jasné, že možná snad ani není potřeba o něčem takovém hovořit. Ale přesto jsem přesvědčená, že máme ještě před sebou veliký kus cesty, pokud jde o celosvětové hledisko. Samozřejmě, pokud jde o ne- nešíření, tam máme před sebou ještě velký kus cesty a také pokud jde o vyjednávání o iránském jaderném programu protože to bude mít také do jisté míry dopad na samotnou konferenci. Já doufám, že dojde do té doby ještě k podstatnému posunu ve vyjednávání a mohu vás ujistit o tom, že eh, skutečně plním svoji osobní úlohu v této věci, tady veškerým možným osobním zaujetím a přispívám, jak mohu, k tomu, aby se eh, toto vyjednávání dospělo k úspěšnému konci, protože by to byla historická příležitost, protože pokud jde eh, o odzbrojení, to je důležité, ale stejně důležitý je i ten pilíř o nešíření a jeden pilíř posiluje ten druhý, pokud jde o důvěru. A právě z tohoto důvodu musíme pracovat na všech třech pilířích této smlouvy eh, společně. Dovolte, abych ještě zmínila dvě další věci, které bych chtěla zde vyzdvihnout z debaty, která zazněla. Samozřejmě, pokud jde o usnesení parlamentu, to je ve vašich rukou, ne v, mé, v mých, ale tuto debatu, která zde zazněla, považuji za povzbudivou a skutečně bych ocenila, kdyby tento komunikační kanál prostřednictvím výborů zde v parlamentu zůstal otevřený během příprav na konferenci. A to zaprvé proto, že Evropský parlament také by měl být slyšet v této věci a myslím si, že je důležité i to, aby tento komunikační kanál zůstal otevřený eh, i vzhledem k zástupcům občanské společnosti, tedy k hlasu lidu a také eh, ve vztahu k národním parlamentům. Myslím si, že toto je záležitost, která má dopad na naše bezpečnost, na bezpečnost našich občanů. A někdy vzniká falešná iluze, že dohoda o nešíření jaderných zbraní je něco, co jaksi vzniklo z dobré vůle nějakých naivků po celém světě, ale ono to souvisí s bezpečností a je to úzce propojené s debatou o bezpečnosti, která probíhá. A poslední věc, to je vlastně něco velice prostého. Právě proto, že, mám, že teď existují napětí ve světě a ohrožení bezpečnosti. Právě proto musíme pracovat a zabývat se touto otázkou. Musíme pracovat na provádění této dohody a musíme také pracovat na opatření pro odzbrojení a musíme pokračovat v opatřeních, která jsme nastartovali v posledních desetiletích či posledních letech. Někdo tady hovořil o Obamově doktríně, o tom projevu z Prahy, který, měl, který byl velice relevantní. A já si myslím, že bychom neměli ta, to napětí, které ve světě existuje, nejenom v Evropě, ale v celém světě i jinde, že bychom neměli eh, tím odvést pozornost od hlavního úsilí, od, toho, od toho hlavního jádra, o které nám jde, pokud jde o NPT. A sice posílit naši bezpečnost, než se jí vzdát, naopak posílit bezpečnost. Takže vás chci ujistit o tom, že se osobně o to zasadím a samozřejmě se pokusím aby hlas Evropské unie byl nejenom jednotný, ale aby byl také silně slyšet na konferenci v New Yorku. Děkuji. Grazie, onorevole. Děkuji vám mnohokrát, paní vysoká představitelko, a děkuji vám tady za tento maraton, který tu s námi dnes odpoledne absolvujete. Byla tady velice bohatá rozprava, intenzivní rozprava a Dovolte, abych vám také vyslovil